tom případě prohlašuji tento zápis za schválený. E, obdržel jsem e, pozici rady e, ohledně nařízení o vzájemné pomoci mezi administrativními orgány členských států. Dále nařízení o statutu Soudního dvora Evropské unie. Tyto texty budou uvedeny v zápisu z dnešního zasedání Evropského parlamentu. Tříměsíční lhůta začne běžet počínaje zítřkem, tedy 10. červencem 2015. A prvním bodem na pořadu jednání